její implementace podpoří regionální integraci a tedy se přímo promítne do života občanů tohoto regionu. A proto právě jsem hlasoval pro toto usnesení. Děkuji. Děkuji, pane Kačmarek. A nyní dávám slovo panu Poseltovi na jednu minutu. Pane předsedo, já vítám podunajskou strategii, protože se jedná o evropský projekt propojuje zakládající zemi, jako je Německo, s novými zeměmi, nejnovějšími zeměmi, jako je Bulharsko a Rumunsko. Také se prochází Chorvatskem a propojuje ji se zemí, která se snaží stát kandidátskou zemí, což je Srbsko. A také jsem rád, že Česká republika a Česká hora má být začleněna, protože tyto země do toho patří pro přestože přímo neleží na Dunaji. Ale prosím vás, nezapomínejte na Bavorsko, protože kdyby bylo Bavorsko nezávislým státem, pak by to byl druhý největší stát na Dunaji. A Bavorsko má velký zájem o tuto podunajskou strategii a proto jsem proto, abychom v ní dále pokračovali. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji, pane kolego. A nyní Děkuji a nyní pan Daniel Hanon na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Ehm, znovu vidíme, jak Evropská unie dává před obsahem přednost zdání. Právě jsme odhlasovali řadu usnesení, které odsuzují porušování lidských práv v Číně. Ovšem, co dělá Evropská unie v reálném světě? Izolujeme Tajvan, v zásadě, jsme, v zásadě souhlasíme s tím, eh, s prodejem tedy zbraní komunistickému režimu v Pekingu, spolupracujeme s tímto režimem eh, i na vypracování eh, systému, který by konkuroval americkému GPS, čili Ehm, pokrytectví vlastně se, zdá, se stává řídícím principem. Tady si stěžujeme na lidská práva, potom um, krátíme peníze na monitorování Hamasu, um, nepomáháme disidentům proti Kastrovi na Kubě a tak dále. Ale přesto sami sebe dokážeme přesvědčit, že jsme ti dobří, ti hodní, máme tato usnesení o lidských právech a teď eh, paní baronku Ašnovou budeme vysílat jako svou vysokou představitelku do Iránu a na Kubu, aby jim tam tam povídala o tom, že jejich demokracie je nedostatečná, ale přitom sama nikdy nekandidovala, nikdo ji nikdy nezvolil na žádný post. Pane předsedající, a závěrem bych rád poblahopřál Massachusettanům za to, že zaujali i rázné stanovisko proti nadměrnému zdanění. Bylo to právě v Massachusetts, kde začala revoluce proti eh, uvalování daní bez eh, souhlasu populace. Potřebujeme takové revoluce i u nás v Evropě. Ano, pane kolego, dokonce jste dostal ještě o půl minutky navíc, takže jste směl ještě o třetinu přetáhnout. A nyní pan Šebrovský. Děkuji, panie przewodniczący. Chcę wyrazić zadowolenie, Parlament Europejski Chci vyjádřit své uspokojení, že jsme schválili usnesení o útocích na křesťanské menšiny poslanci jsou rozhořčeni těmito útoky po celé světě, protože tyto útoky jsou zaměřené proti základě, základu našich hodnot a jestliže chceme být hodnověrní, tak jsme měli ještě také schválit dva další návrhy, které předložila naše skupina týkající se křížů. A bohužel jsme toto neudělali, ale my si musíme uvědomit, že křesťanství je důležité pro naši minulost i přítomnost a my musíme tyto principy podporovat jak v Evropě, tak po celém světě. Děkuji. Váže, Vážený pane kolego, dostal se slovo, když jste v podstatě na to neměli právo, protože vysvětlení hlasování je přístupné pouze pro podunajskou strategii a ne k usnesení, které se týká naléhavého postupu. Dobrá, já to nyní budu tolerovat, ale po pří, pro příště opravdu jsem na to upozornil, abyste to vzal v úvohu. To říkám všech, kdo se hlásí o slovo, že vysvětlení hlasování je přípustné pouze k evropské strategii pro Podunají, prosím, pan Kanecky. Pane předsedo, dámy a pánové, chci se zmínit o diskriminaci křesťanů v západní Africe a také chci hovořit také o Podunají, protože Dunaj je druhá nejdelší řeka v Evropě, pouze Volha je delší. V Dunaj prochází deseti evropskými zeměmi. A proto musíme se zodpovědně chovat k tomuto prostoru. Součást zemí na Dunaji se nalézají v hluboké krizi. Jsou to také členské země EU a zde se volá po solidaritě. Děkuji. Děkuji a nyní na závěr ještě pan Liberacký. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Hlasoval jsem pro usnesení o dunajské strategii, protože je to doklad naší otevřenosti vůči oblastem, které mají společné rysy. Jako například je to ta dlouhá řeka, který jimi prochází. Také jsem rád, že prošli na návrhy, ale ne návrhy ECR a tak je usnesení jasnější a konkrétnější. Já bych byl rád, kdybychom se zaměřili i na jiná povodí, jako například na řeku Odru. Děkuji vám, pane Liberacký. A nyní pan Mesároš. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěl jsem se vrátit k tématu Číny. Chtěl bych říct, proč jsem hlasoval pro. To bohužel není přípustné, drahý kolego, já jsem to právě vysvětloval. Není to možné. Vysvětlení hlasování není možné podávat k nalevanému postupu. To je vyloučené. Můžete se vyjádřit na nejvýš k podunajské strategii. Bohužel nejde to. Dobrá, nikdo další se o slovo nehlásí. Zápis z dnešního jednání bude předložen parlamentu v rámci příštího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, tak usnesení, které jsme právě schválili, budou doručeny eh, jejich příjemcům a tím ukončuji zasedání.